a bude se o něm jednat na konci zasedání ve středu. Máme tam e, úplně na konci, máme tam e, časový e, prostor. zatem ustalony, proszę Państwa. Przechodzi... Takže to je vyřízeno. A můžeme přejít tedy k prvnímu programu což je dohoda mezi EU a Marokem o partnerství v odvětví rybolovu. První bod našeho programu. A, takže prosím. Kdo nás opouští, tak prosím, kolegové, i když to není zrovna nejlepší řešení, ale pokud jste se tak rozhodli, tak co nejrychleji. My bychom radši, kdybyste tady všichni zůstali. A, eh, ale především eh, nediskutujte tady v sále mezi sebou. Mm. Takže, eh, vážení kolegové, začneme s naší diskuzí. Eh, kolega Karl Haklund. Vážený kolego, eh, máte dvě možnosti, protože jste zpravodajem a autorem. Přejete si využít času celkem dohromady? Šest minut dohromady. Prosím, zpravodaj má slovo. Můžete začít. Děkuji, pane předsedo. Rád bych využil příležitosti a chtěl předložit obě otázky zároveň, tak jak jste navrhl. Dovolte mi, abych začal usnesením, eh, které můj vážený Vážená kolegyně paní Fragmen a já jsme eh, společně eh, rozpracovali. Týká se to eh, usnesení o současné, současné úpravě s Marokem, něco, o čem se už několikrát v tomto parlamentu diskutovalo, zvláště v minulém roce. Jsem rád, že jsme se dopracovali do stádie, kdy jsme schopni se dohodnout napříč různými skupinami jako o obsahu tohoto usnesení. Samozřejmě vím, že existuje alternativní řešení, ale hlavním poselstvím je, že parlament by chtěl mít lepší dohodu s Marokem do budoucna a jsem velice rád, že společně se nám podařilo identifikovat mm, současné aranžma s Marokem. A, mm, ovšem je zapotřebí, aby se z ekonomického, ekologického hlediska to bylo daleko udržitelnější situace, než je tomu dnes. Jsem tedy velice rád, že je to tady toto usnesení a jsem, eh, doufám, že získá většinu. Eh, má kolegyně eh, Carmen se pravděpodobně k tomu ještě vyjádří. Co se týče mé vlastní zprávy, tedy Zabývali jsme se tímto tématem ve výboru pro rybolov už po dlouhé období a chtěl bych vám vysvětlit, proč a co tady usnesení tedy říká, že současná úprava není úplně dobrá, proč máme hlasovat proti této zprávě. A když říkám proti, tak je důležité vědět, že eh, mé původní eh, doporučení pro výbor Rybolovu bylo nedat souhlas eh, této dohodě. Důvody jsou jasně nasměny v mm, tomto úvodu usnesení. Tato dohoda mm, o mm, partnerská dohoda by to by mělo být něco, z čeho budou profitovat obě strany, ale bohužel eh, tady máme před sebou dohodu, a eh, to na pozadí velice dobré zprávy, ex post vyhodnocení, dohodu, která eh, z ekonomického hlediska vůbec není udržitelná. Tedy zpráva vyhodnocovací jasně říká, že to vlastně klade velké břemeno na evropské daňové poplatníky. A e, když to řeknu prakticky, tak e, e, tedy z této dohody není možné profitovat. 40% by měla být pozitivní návratnost, ale tady skutečně negativní návratnost, pouze 65% návratnost a to je velice špatná dohoda pro evropské daňové poplatníky. A navíc ještě jsou tady ekologické aspekty a ty to považují za daleko více problematické. Základní zásada zaschývající se za touto touto dohodou, je, eh, se mluví o přebytcích tedy jsou to eh, ryby, eh, které nejsou navíc loveny a je to alarmující vědět, že z jedenácti těchto stavů rybolovných to je tedy 9 z 11, ve dvou tady chybí data, 9 z nich bývá přeloveno, eh, to znamená, to je větší přebytek eh, z ekonomického a ekologického hlediska je to neudržitelné a opět mm, eh, to je opět ta základ, zásada, která se skrývá za touto dohodou, která je nepřijatelná a proto tady potřebujeme také dohodu. A mm, na základě takto vysvětlených faktů bych rád řekl, že musíme mm, eh, ukázat, tedy pan komisař sedí eh, tady, eh, měli bychom vědět, že tady má naše, naše podporu pro to, abychom dosáhli lepší dohody. Máme tady všechny problémy, které jsou nastíněny v této zprávě vyhodnocovací ex post a zároveň bychom měli využít příležitosti a říci, že z hlediska parlamentu práce s touto složkou nebyla moc jednoduchá kvůli samotnému načasování a myslím si, eh, že jsem si jistý, jestli parlament měl dát souhlas této dohodě. No to je aranžma, které vzniklo s, s Libanskou smlouvou a je to pro nás eh, poslance příležitost eh, přeskoumat tuto dohodu a ve světle toho, co jsem já udělal a také na pozadí toho, eh, co odpracovali oba výbory, tyto výbory mohly předložit stanovisko k této dohodě, tak si myslím, že je jasné, že bychom neměli přijmout současnou úpravu a proto bychom měli hlasovat proti. Když se podíváme na výbor pro vývoj a rozpočet, rozpočet tak ty také předložili stanovisko k mé zprávě, doporučili nám, abychom nesouhlasili se současnou úpravou a myslím si, že to je velice silný signál, který vyslali oba tyto výbory a ve výboru pro rybolov jsme měli velice těsné hlasování, které skončilo ve prospěch této zprávy a jsem si jist, že budeme mít těsné hlasování e, i Eh, tady ve středu, až budeme k této otázce hlasovat. Ale eh, chtěl bych poprosit kolegy, aby převzali zodpovědnost, eh, kterou, která nám vyplynula z Lizabanské smlouvy, a aby přeskoumali současnou úpravu, současný protokol a zároveň si musíme být vědomi skutečnosti, že Ehm, tady ehm, na, na to, to bychom se neměli dívat na něco ne, eh, nepřátelského, ale měli bychom tuto věc eh, brát vážně, protože je to otázka velmi významná. A na závěr, pane předsedo, chtěl bych poděkovat všem kolegům za dobrou spolupráci v této věci. Jsem si vědom toho, že jsme všichni nevolili, nevolili úplně stejný přístup, ale děkuji za konstruktivní dialog, který jsme dosud vedli a doufám, že se nám podaří vyrovnat se s touto otázkou konstruktivním způsobem, přestože tady existují určitá, určité rozdílné eh, názory. Děkuji. Děkuji, pane kolego. Paní Carmen de Fraga Steves. také jako autorka. Děkuji, pane předsedo. Dnes zde se navrhuje dohoda s Marokem a to, protože ale eh, je třeba si uvědomit, že komise nesplnila eh, ten termín pro vyjednávání a eh, proto to máme teď na stole. A to se vůbec netýká té e, e, flotily, ale my teď řešíme důsledky a já jsem proto, abychom tuto situaci e, vyřešili. Zde Eh, je to i otázka eh, eh, té zprávy o vyhodnocení rybolovu. To hodnocení je negativní. V roce 2006 my jsme dostali vyhodnocení s Marokem a my zde jsme tedy hovořili o tom, že eh, by to mělo být něco, co by mělo jít přece ku prospěchu obyvatel eh, v, eh, v Sahaře a mm, zatím ale ty výsledky jsou špatné, nejsou takové, ale žádný z těchto problémů se teď nevyřeší tím, ale naopak, já si myslím, že bychom se měli podívat do budoucna, jak by měly vypadat naše vztahy s Marokem. Paní komisařko, opět zde jsme se ocitli v situaci, kdy tři měsíce před eh, eh, tím prodloužením zase vlastně končí mandát pro vyjednávání a zde je, kolem toho panuje velká nejistota a zde tedy já říkám, že je třeba přece jednat zodpovědně spolu s dotčeným sektorem z Maroka, s dotčenými orgány a je třeba vypracovat jasný akční plán do budoucna. A to je něco, co minulý týden vám bylo odevzdáno v Bruselu a to je důvod, proč pan Haglund za liberály a já za svoji frakci, my jsme předložili ústní otázku, návrh eh, usnesení, které se týká budoucnosti, což by měl být dobrý nový základ pro to, abychom korigovali chyby, kterých jsme se mm, dopustili, aby to bylo ku prospěchu všech dotčených stran. Děkuji paní kolegyně Fraga Esteves a nyní má slovo paní kolegyně Damanaki. Děkuji, pane eh, předsedo. Eh, pane předsedo, vážení kolegové, eh, vítám příležitost a jsem ráda, že se s vámi mohu podělit o své posouzení, které se týká současné situace a e, také můj pohled na budoucnost naší dohody o rybolovu s Marokem. Dovolte mi, abych nejprve e, e, začala úvodním protokolem. Teď budete rozhodovat o tom, zdali tento protokol může být ukončen hlavní výbor tady vydal pozitivní doporučení, ale vím, že mnozí z vás nejsou přesvědčeni. Takže dovolte mi, abych vysvětlila naše stanovisko. Jak víte, tak um, tento um, dočasný jednoroční protokol, na tom jsme se dohodli eh, s Marokem, a to v únoru tohoto roku, eh, těsně eh, předtím, než předešlý protokol mu doběhla platnost. Jsem přesvědčena o tom, že toto rozhodnutí bylo správné. A dokonce i teď věřím, že jsme udělali správnou věc. Proč? Protože dočasný protokol nám dával časový rámec pro to, abychom se mohli věnovat právním a politickým otázkám, které se vztahují k rybolovu ve vodách západní Sahary. A tady jsme vynaložili tlak na Maroko, aby nám poskytlo eh, spolehlivé informace, eh, tak aby místní obyvatelstvo mohlo profitovat eh, z využívání těchto vod, tak jak je to požadováno mezinárodním právem. A toto úsilí Ehm, ehm, sebou přineslo potenciálně, potenciálně pozitivní výsledky. Poprvé eh, současný protokol ehm, obsahuje formální požadavek mm, Maroko, tak, aby dával zprávy o mm, různých o distribuci a tím, že toto učiní, tak to vlastně vytváří důležitý precedens pro jakýkoliv další budoucí protokol. Co se týče ekonomické a ekologických otázek, mm, tak mandát pro rozšíření předešlého protokolu Eh, eh, nám nedával příliš mnoho prostoru manévrovacího během posledního kola vyjednávacího. Jinými slovy, v podstatě jsme neměli možnost eh, se pustit do lepší dohody, tak aby zohledňovala ekologické a ekonomické otázky. Ovšem je jasné, eh, že jakákoliv budoucí jednání mm, budou muset eh, se dopracovat k lepší dohodě. A tedy tento dočasný protokol umožnil, aby se pokračovalo v rybolovných aktivitách a to bez přerušení. Vím, že mnozí z vás zás nejsou přesvědčeni o této věci, ale ráda bych jen připomněla, že toto je opravdu důležité pro stovky evropských plavidel, které tam loví a mnoho z nich jsou eh, ma- malá plavidla. A na základě rozhodnutí, které bylo učiněno radou v červenci, je nyní protokol eh, proviz, provizorně aplikován a eh, máme tady tři měsíce, než vyprší, a to koncem února příštího roku. Takže chápu, Eh, že váš zpravodaj, pan Haglund a paní Frage a ostatní a mnozí z vás nejsou úplně eh, šťastní, ale parlament se musí vyjádřit je teď, ale z naší strany, to není naše chyba, my jsme udělali vše, co bylo v našich silách, abychom toto urychlili. A v každém případě jsem ráda, že parlament eh, pokročuje k tomuto hlasování bez dalších prodlev a mohu vás ujistit, že výsledek tohoto hlasování bude pro nás všechny všechny velice důležitý. V každém případě budeme respektovat hlasování parlamentu. To je něco, co bych zcela jasně tady chtěla říct. Váš hlas, vaše hlasování ve středu bude naší námi respektováno. Dovolte mi, abych vás také ujistila o tom, že velmi vážně bereme doporučení, které mě předložila zpráva pana Haglunda, stejně tak jako otázky, které tady nadnesl. Také otázky, které byly nadneseny ve vašem návrhu usnesení, které dorazilo dnes. Takže eh, pokud vznikne eh, nová dohoda, tak musíme významným způsobem vylepšit text, co se týče ekonomických, ekologických a právně politických aspektů. Dovolte mi, abych na tomto místě řekla pár slov eh, o nedávném vývoji v Maroku a o stavu vztahu mezi EU a Marokem a tady by mělo být také vaše rozhodnutí v tomto smyslu dnes posouzeno. Vítr změn, který tady zasáhl to země, se dotkl také Maroka. To znamená, jak vypadá posouzení komise tohoto stavu věcí? Komise usoudila, že úřady v Maroku nastartovaly významný reformní proces, rozpracovala se nová ústava, zvětšila se zodpovědnost demokratická a také respektovala respektování lidských práv, stejně eh, tak jako úspěšné provedení parlamentních voleb, které sebou přinesly k moci nové síly. Evropská unie, a to na všech úrovních, přivítala tyto změny. Tento parlament rovněž vyzval Evropskou unii, aby podpořila proces demokratických reform v Maroku. A na tento rámec nesmíme zapomínat um, tváří tvář eh, našim eh, nadcházejícím rozhodnutím. Eh, ve výboru pro rybolov minulém měsíci bylo tedy řečeno, že komise připravuje návrh radě, tak aby se pro nový vyjednávací mandát. Nejprve jsme si říkali, že počkáme na vaše hlasování, které se bude konat ve středu, ale pak jsme pochopili, že by to bylo příliš pozdě eh, pro naše přípravy a příliš pozdě eh, i pro vás, abyste se věnovali jádru věci, takže jsme už pracovali a ujali jsme se této iniciativy a tak, abychom byli připraveni pro případ, že tento parlament nám dnes nebo tedy ve středu vyšle pozitivní signál a e, naznačí, že máme postupovat ku předu. My jsme učinili přípravnou práci. Pokud vydáte souhlas tomuto dočasnému e, protokolu, tak jsme ochotni postupovat dále. Jaké jsou hlavní parametry tohoto lepší dohody s Marokem, na kterou bychom se měli zaměřit? Za prvé se jedná o ekonomickou ziskovost no, rentabilitu. Určitě eh, tady chceme dostat přínos, chtěli se prezat k přínosu. Tento protokol by měl eh, zajistit lepší využití možností rybolovných a stejně tak by měl být zajištěno eh, celková finanční rámec, který bude odrážet hodnoty na trhu. Tak to je to, po čem volají i ostatní výbory. Za druhé, ekologická udržitelnost, to znamená, že eh, budeme definovat morbolovné možnosti eh, a eh, také se zaměříme na přebytky. Na, za třetí, mezinárodní spolupráce eh, rybolov v západní Sahaře. Tady plně budeme respektovat eh, mezinárodní právo. Je tady řada různých možností, jak eh, tohoto dosáhnout. Pracujeme tady na všech těchto možnostech. A pokud bychom měli sledovat možnosti začlenění vod západní Sahary, pak by bylo zapotřebí ukázat striktním mechanismem, že tady jsou ekonomické přínosy pro místní obyvatelstvo, kterého se to týká. A toto Toto by se stala podmínka v novém protokolu. A ke všem těmto otázkám ehm, rozpracujeme eh, závěry, závěry, které se budou týkat implementace současného protokolu. A výbor pro rybolov minulý měsíc doporučil to, aby parlament eh, souhlasil se závěry vyplývajícími z protokolu a eh, pokud to podpoří tento parlament, tak velice brzy budeme připraveni se posunout kupředu a mm, rozpracovat lepší protokol k této dohodě. Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní komisařce Damanaky a nyní má slovo za výboj pro rozbor paní kolegyně Levy na dvě a půl minuty. Pane předsedo, paní komisařko, kolegové, Uprostřed Sahary 2700 kilometrů je e, zeď, kterou e, postavilo Maroko. Je delší než čínská zeď a je tam, jsou tam tisíce vojáků, které, kteří hlídají a i e, zde tedy z toho území dováží i různé cené přírodní zdroje, jako fosfáty. A zde tedy Maroko eh, eh, i eh, tam tedy na tomto území, ze kterého odešli španělští kolonizátoři, začali páchat různé násilí a vlastně to, co oni dělají, to je nelegální. O tom hovoří naše právní služba. Zde máme i stanovisko, které vyplývá z různých dalších stanovisek komise, které máme k dispozici a šlo o to, zda jak to má být tedy s rybolovem eh, eh, u západní Sahary a jak to má být s těmi platbami, protože přece ty platby musíte eh, ku prospěchu lidu ze západní Sahary a musí to být s jejich souhlasem. A teď, jak je to s odpovědí? 75% naší flotily operuje ve vodách západní Sahary a lidé z toho regionu ale nebyli vůbec konzultováni, nikdo se jich na to neptal. Milí kolegové, já jsem viděla tu odpověď, kterou Maroko před rokem dalo komisi a e, na 100% je jasné, že Maroko neuzná neuzná, že vůbec západní Sahara existuje, vůbec oni nemluví, nezmiňují, jako kdyby neexistovala. A potom z toho vyplývá jasná další věc, Maroko potřebuje tuto dohodu, protože má flotilu, která je větší než, větší než španělská flotila a e, oni tedy potřebují e, toto, protože e, se zvyšuje jejich spotřeba ryb a zde i je to z důvodu tedy Eh, nadměrného rybolovu eh, ze strany Evropské unie a mm, proto Maroko chce zachovat tuto dohodu s EU. Proč? Protože chce legitimizovat svoji nelegální činnost, tedy okupaci západní eh, Sahary a chce, abychom my se s nimi v tom spolčili. To by byla hamba pro nás, pro náš parlament a pro celou Evropskou unii, kdybychom my, jako šoti, kteří hájí lidská práva a mezinárodní mm, spravedlnost a demokracii, kdybychom souhlasili s touto hanebnou dohodou dohodou. Děkuji. Děkuji kolegyni Levin a nyní má slovo kolega Alfonsi za rozpočtový výbor na minutu a půl. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Rozpočtový výbor si přeje, abychom nevyjádřili souhlas s touto dohodou mezi EU a Marokem, Marockým královstvím. Chci upřesnit, že toto odmítnutí nebude mít žádný praktický dopad, protože eh, vlastně eh, tato dohoda vyprší za měsíc a rozpočtový výbor zamítl eh, návrh, jehož cílem bylo i zrušit rozpočtovou linku, která se toho týká v rozpočtu, ale Rozpočtový výbor tím chtěl upozornit na negativní dopady na životní prostředí, protože mm, e, tato rybolovná zóna je pleněna a i e, navíc e, je to spojeno s otázkou dekolonizace západní Sahary a to je pořád něco, co Marko blokuje, proto jsme se takto vyjádřili. Odmítnout tento protokol, pokud parlament bude souhlasit s rozpočtovým výborem, to bude jasný signál vůči Evropské komisi ohledně budoucích dohod, které se budou vyjednávat. Jasný signál i marocké vládě, aby v tomto okamžiku, kdy nyní se probouzí demokracie kolem Středozemního moře, takže i tam je třeba prosazovat demokracii vůči lidu ze západní Sahary. Děkuji kolegovi Alfonsimu a nyní řečnice jménem frakcí začíná kolega Kadek na dvě minuty. Pane předsedo, paní komisařko, milí kolegové, Nejprve bych se chtěl vyjádřit k tomu dočasnému protokolu. Jakožto stínový zpravodaj za e, moji frakci chci zde zpravodajím říci, že doufám, že mm, pokud jde o financování e, této aktivity, rybolovné aktivity, tam já jsem tedy k tomu zpravodaj, takže budeme e, o tom diskutovat pravidelně o těchto otázkách. Já doufám, já pořád opakuji, já vždycky jsem vstřícný vůči diskusím o všech tématech, eh, na kterých pracujeme a budeme ještě pracovat do budoucna, doufám. Stávající dohoda, která platí s Marokem nyní, to je prodloužení již předchozí dohody, mm, tak jak to navrhla Evropská komise. A připomínám, že 27. února, tedy za dva měsíce, vyprší tato dohoda, to je hned a umožňuje deseti členským státům tam eh, lovit, lovit v marockých vodách a je to ku prospěchu místní populace, mm, protože zde i umožňuje se rozvoj rybolovné mm, politiky na všech územích. Já chci, abychom hlasovali pro tuto dohodu, protože je ku prospěchu všech a odsouhlasení této dohody umožní zahájit vyjednávání o nové dohodě podle nových kritérií. Avšak pokud odmítneme tuto dohodu, tak to bude negativní signál pro celý region. Teď v době demokratizace je to podstatné a Maroko je nezbytným partnerem Evropské unie. E, podpora Evropské unie neznamená pouze slova a deklarace, ale znamená to i konkrétní aktivity a smlouvy. E, s usnesením naší frakce ohledně budoucí dohody, tak vyšleme jasný signál, aby komise vyjednávala o dohodě, která bude rentabilní, ekologicky přátelská a umožní dobré využívání rybolovu pro Evropskou unii. Ale připomínám, že mm, předtím bychom měli odsouhlasit tu dočasnou dohodu. Děkuji. Děkuji kolegovi. A nyní na dvě minuty paní kolegyně Rodust. Pan Pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, vážená paní komisařko, rybolovná dohoda mezi Evropskou unii a Marokem je něco, čím se tento parlament zabývá již déle než rok a jsem si jistá, že tomu tak bude i po zítřejším hlasování. Tato dohoda se stala velice emocemi nabitým tématem. Celý parlament o této dohodě hovoří. Všechny prachce v posledních týdnech si interně mm, tuto dohodu velice sporně prodiskutovávali kolegové. Je to dohoda o rybolovu, která potřebuje přesnou analýzu. Jak vypadá? My ve výboru pro rybolov se shodneme na to, že dohoda není ekologicky udržitelná, protože eh, vede k přečerpávání rybolovných zdrojů. Zde v debatě se na to nepoukázalo, ale je to opravdu ústřední záležitost. Když se podíváme na katastrofální soustředí, stav evropských moří, tak není možné, aby Evropská unie nadměrně lovila v cizích vodách. Ekonomicky to není zajímavé, tato dohoda nepřináší to Evropské unii prospěch. A dále otázka západní Sahary. I zde jsem si jistá, že se shodneme na tom, že je důležité, aby dohoda byla v souladu s mezinárodním právem. Vše toto není obsaženo v současné protokolu, o kterém budeme zítra hlasovat. A proto vlastně není možné, abychom souhlasili. Oni se nás těží, snaží utěžovat tím, že se budoucnu vše změní. Já v to doufám. A my pomocí našeho usnesení radě a komisi rádi pomůžeme v tom, aby dokázala Maroko nasměrovat správným směrem. Jediný důvod, proč bychom mohli souhlasit, je ten, že jsme krátce před vypršením protokolu a komise nás poprosila o tom, abychom tam to nepřerušili z důvodu toho, že jinak by došlo k negativnímu dopadu na nová vyjednávání. Já e, nejenom doufám, že veškeré naše požadavky se dostanou do nového protokolu a já v to nejenom doufám, ale já jsem se tím jistá. Děkuji. Děkuji kolegyně Rodus a nyní na minutu a půl kolega Davis. Děkuji. Ano, pokud někteří z nás jsou pobouřeni eh, eh, nastávající dohodou, tak se musíme podívat na eh, studii vyhodnocovací, abychom viděli, jaké jsou tady nedostatky. Studie jasně ukazuje, že toto je nejméně uspokojivé ze všech bilaterálních rybolovných dohod, které tady byly uzavřeny Evropskou unii. Je to něco, kde naši daňoví poplatníci platí 36 milion euro ročně za co? za velmi málo. A mm, ty peníze ani nekončí v Evropské unie. unie. Mm, může, mohou se zmizet na azijských trzích. Je to 80 plavidel v současný stav a z toho ty platí 2 miliony. Toto jsou dotace eh, obrovských proporcí. A není to překvapivé, když se podíváme na otázku udržitelného vývoje a uvidíme, že tito eh, rybáři loví ve vodách, které jsou popisovány jako, pře, jako naprosto už využity, tak tady, máme tento, toto otázku trvalé udržitelného e, vývoje. Myslím si, že bychom měli mít důvěru, že e, komisař, e, komisařka udělala vše pro to, aby vyjednala novou dohodu, která splní nová kritéria do udržitelnosti a sociálních požadavků, které jsou obsaženy v prohlášení. Může se i usmát, protože nebyla zodpovědná za vyjednávání a za hroznou úpravu a dohodu, kterou máme před sebou teď. Děkuji panu kolegu Davisovi a teď kolegyně Romeva Rueda má minutu a půl. Pan kolega. Děkuji. E, samozřejmě já nejsem jenom proti rozšíření té dohody, ale vůbec proti nové dohodě. E, důvody jsme ji slyšeli, jednak právní důvody, ekonomické a ekologické. Právně řečeno ta otázka je jednoduchá Mareko vyjednávání vyjednává o zdrojích, které mu nepatří. A tady jsou dvě alternativy. Buď se vyloučí eh, mm, ta zóna západní Sahary z vyjednávání, k čemuž nedošlo, anebo se bude respektovat mezinárodní práva. To znamená, tato dohoda musí respektovat to, aby z toho profitovala lokální populace, ale také, abychom znali, jaká jsou přání lokální populace. Zatím nikdo se na to neptal. A pokud je o ekonomiku, ekonomickou otázku, to je katastrofa katastrofa. Tato dohoda je katastrofa, protože v žádném případě to není ku prospěchu místní populace. Navíc je to na jejich úkor i ekologicky. Ekologicky je to ještě horší. Zde to je situace, kde dohody musí respektovat mm, jasný imperativ. To znamená, můžeme využívat pouze tam, kde jsou přebytky ryb a v případě tomto to je situace naopak, kde se nadměrně loví mm, a zde k tomu lokálnímu rybolovu, který již také nadměrný, ještě přidáme ten evropský. A proto jsou tři důvody hlasovat proti eh, rozšíření této dohody a proti nové dohodě, která má tedy tyto dopady. A bylo by dobré, aby tento parlament eh, zde eh, nepodlehl tlaku Maroka, aby jednal zodpovědně a především, aby garantoval svo, svo, svoje právo rozhodovat. Děkuji kolegovi Romeva i Rueda a nyní na dvě a půl minuty má slovo pan kolega Ferreira. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, paní komisařko. Návrh prodloužení této dohody, který předložila komise, jasně ukazuje, že komise si neustále protiřečí a je nekoherentní. Komise doporučila Eh, jednomu podniku externímu, aby vyhodnotil čtyři roky do, eh, doby, kdy byla dohoda v platnost. Je ohodnocení jasně negativní, jak z ekonomického hlediska, a dívá se na užitečnost dohody pro členské státy EU, tak z ekologického hlediska, kde jasně ukazuje, že ohrožuje různé druhy a populace a je negativní i z hlediska dopadu na marocký rybolovný sektor vůči v tváří tvář těmto výsledkům tohoto hodnocení nám najednou komise říká, že to vlastně nevadí, že bychom to měli schválit, ale vlastně je to v rozporu se svou vlastní analýzou, kterou zadala. A ještě horší věc na této dohodě, která jasně odůvodnila to, proč jsme byli proti již do 2005 a proč jsme proti dnes, je to, že to je nelegální dohoda z hlediska mezinárodního práva. Dohoda, kterou jsme podepsali s Marokem, se snaží využívat rybolovné zdroje, na které Maroko nemá právo ve světě mezinárodního práva, protože Mezinárodní soudní tribunál nikdy nepřiznal e, zprávu Maroka nad západní Aro- eh, Saharou. Proto není možné, aby Maroko využívalo vody západní Sahary a její zdroje a je to jedno, což je proti rezoluci 2009, která se e, týká takzvaných území, které nemají svou vlastní zprávu. Marocké úřady toto nikdy neuznávali, nerespektovali. A toto ovšem, na rozdíl od toho, co řekla paní komisařka, je povinnost, která vyplývá z mezinárodního práva a nemůžeme tady věřit na Maroku, který říká, že dohoda má pozitivní dopady na obyvatelstvo západní Sahary. My bychom a dobře víme, jak to vypadá. My jsme podporovali lov, rybolov ve vodách středních zemích, ale tato dohoda jasně porušuje svrchovaná práva obyvatelstva, kterého se to týká. Takže my se tady stáváme spoluvinníky a jediná řešení, které vidím, je, abychom vyloučili západní Saharu z této dohody, abychom začali zahájit dialog s legitimními zástupci této oblasti. Děkuji kolegovi Ferreirovi a nyní na jednu minutu kolega Eňu. Maroko obsadilo západní Saharu od 70. let a pokud bude pokračovat rybolov, Evropská unie bude tady nebo porušovat mezinárodní právo. My to víme, OSN to ví a dokonce i e, právní služby e, Evropského parlamentu to vědí. E, proto příspěvek pro Maroko by byl 36 milionů ročně, eur ročně. Tři plavidla Evropské unie nadměrný rybolov. Komise nám dala záruky, že obyvatelstvo ze západní Sahary bude z této dohody profitovat není, že nebude pochyb o, není pochyb o tom, že využívají těchto peněz marocké úřady, ale přesto komise eh, se nestará o eh, tuto dohodu. Velká Británie by chtěla eh, zajistit, aby místní obyvatelstvo z tohoto profitovalo. Takže by bylo hanebné, kdyby toto bylo narušeno. A toto nám ukazuje selhání mm, kontrolního mechanismu Evropské unie. A jsem pobouřen, že tady se nevede veřejná diskuse. Měli bychom předložit usnesení a vyzvat komisi, aby aby uzavřela tuto dohodu co nejrychleji. Celá tato otázka nám ukazuje, jak málo se stará Evropská unie o demokracii a lidská práva po celém světě. Děkuji kolegovi Eniu. A nyní má možnost kolega Davis položit eh, doplňující otázku. Děkuji, pane předsedo. Chtěla jsem se zeptat váženého kolegy, jaké důkazy má um, um, um, tedy eh, o tom, to, co říkal. Já si myslím, že to není pravda, že se eh, snažíme tady zrušit tuto diskusi. Pane předsedo, eh, koordinátoři chtěli to, to pokročit, ale Toto podle mě není důkaz mm, demokratického postupu. Děkuji, pane kolegovi eh, Eňu. A mm, to byli tedy řečníci za jednotlivé frakce. A teď následuje mm, paní kolegyně Patrao Neves a má dvě minuty. Pane předsedo, paní komisařko, Externí dimenze eh, naší rybolové politiky se projevuje právě eh, v dohodách o rybolovu s třetími zemi, což je vlastně takovou jednounosnou osou této politiky. Dohoda s Marokem je jedna z nejdůležitějších dohod pro eh, evropskou glu na jihu a ukaz- dává nám to skvělou příležitost a neměli bychom si zde zavírat dveře přední. Ehm, samozřejmě tato dohoda nám tedy ehm, umožňuje, abychom lovili v oblastech, ve které Evropská unie tradičně tradičně lovila a můžeme tímto způsobem eh, získávat tradiční nebo produkty, které pod nám eh, jak si potom pomocí kterých můžeme evropský trh sytit. Je tedy důležité, abychom měli dohody s třetími zeměmi, ale samozřejmě musí tam být respekt jejich sociálního vývoje. Co se týče akce Evropské unie na mezinárodní úrovni, je důležité, aby byla kohletní s cíly samotné evropské politiky rybolovu, zejména co se týče udržitelnosti a eh, ochrany mořských zdrojů. Když se podíváme tedy eh, na novou dohodu mezi Evropskou a Marokem, hlavně v otázkách eh, udržitelného rybolovu, je důležité, aby se na udržitelnost klade zvláštní důraz pomocí doložky o transparentnosti, která by zajistila, že eh, loďstvo společenství, které bude využívat zdroje, aby využívalo pouze takové zdroje, které je možno využít a které vlastní třetí země není schopná využít. Dohoda s Marokem by měla eh, mít e, důvěryhodný vědecký základ a měla by v sobě mít i prostředky monitorace a kon, monitorování a kontroly. Je důležité, abychom respektovali ekosystémy lokální a lokální populace, ze kterých a lokální populace by měly mít z výhody také užitek. A já tady zde bohužel musím konstatovat, že evropští političní činitelé i když vlastně nám jde o to, abychom respektovali místní obyvatelstvo. Bohužel, eh, jak se toto nerespektují, dochází ehm, do tam místním problému. Na druhé straně situace by se asi zhoršila, pokud by se evropské loďstvo z této oblasti zcela stáhlo. Děkuji, děkuji kolegyně Patraunevič a nyní má slovo kolega Miná na, na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Nejhorší dohoda, nejhorší prodloužení, nejhorší výsledek za poslední léta v této oblasti. To jsou jasná slova, která vyplývají z této rozpravy. Zde je třeba eh, tedy zde se obrátit na komisi, spíše než na paní komisařku, která Mm, tedy chce, abychom odsouhlasili tuto dohodu a my je třeba, abychom teď se chopili naší zodpovědnosti a zamysleli se nad budoucím vývojem, co se stane v příštích letech, abychom zde mm, mm, tedy vlastně eh, neuvedli v niveč eh, ta léta diskuzí o západní Sahaře a zde my Eh, samozřejmě ale my nemůžeme eh, být v pozici toho, kdo řeší ten konflikt, které tam trvá již 30 let. To ne, zde reaguji na paní Leving. Já s ní docela souhlasím, ale eh, zde přes tuto dohodu přece otázku toho sporu nevyřešíme. Musíme se sna, my nemůžeme vyřešit spor, který řeší OSN 30 let a zatím vůbec mm, mm, všechny ty otázky Eh, humanitárního charakteru nejsou vyřešeny. Téma je, zdali řekneme ano eh, té dohodě, prodloužení dohody, protože zde je třeba, abychom my v tom usnesení jasně řekli komisi, je třeba ale k těm jednáním přistupovat tvrdě, pokud jde o tu novou dohodu, mít jasné tvrdé požadavky, abychom vyslali jasný signál, signál naší zahraniční politiky. Není možné, aby, aby paní baronka Eštonová se vůbec nezabývala otázkou západní Sahary. Vielen Dank, Herr Kollege Milan. Děkuji kolegovi Milána a nyní kolega Bajgl na jednu minutu. Či kolegy. Učer... Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Vrátil jsem se včera z Tindufa. Ehm, viděl jsem, jaké výhody ehm, mají obyvatelé západní Sahary tím, že provozujeme naši politiku a eh, také jsou tady ti, kteří tvrdí, že se tady uzavírá dohoda eh, ve prospěch tohoto obyvatelstva. Tato dohoda by se měla zamítnout. Já jsem opravdu proto, abychom ji eh, odmítli protože jsou tu politické, etické a mezinárodně právní důvody. Tato dohoda není společnou dohodou o rybolovu, je to dohoda, ve které Um, spravedlnost a mezinárodní právní standardy um, budou zachyceny v této síti rybolovné. Eh, obyvatelstvo eh, západní Sahary trpí eh, kvůli marocké okupaci a proto bychom neměli zacházet s touto dohodou jako s um, do, obyčejnou dohodou o rybolovu. Toto je politické rozhodnutí a eh, byli bychom na než správné straně, kdybychom eh, hlasovali pro. Děkuji. Děkuji. Mm, eh, a teď minutu pan kolega Tavareš. Děkuji mnohokrát, drazí kolegové. Budeme hlasovat o dohodě, která je velice specifická, protože část jejího objektu je území, které je nelegálně okupované a takto to stanovila organizace OSN. Hovoříme rovněž o přírodních zdrojích Maroka, což je objektem dohody, ale také o přírodních zdrojích eh, obyvatelstva, který nemá právo na sebeobčení a na svrchovanost. A já, jakožto portugalský portugalec, prostě musím eh, si vzpomenout na případ eh, východního Tiboru, kde Evropská unie se snažila pomoct a kde také došlo k tomu, že se jednalo o zdroje země, které bylo, eh, která byla násilně okupovaná. A myslím si, že nikdo, kdo tehdy hlasoval proti tomu východního Timoru, nemůže nyní s dobrým svědomí hlasovat pro tuto dohodu, protože opravdu jde o to, že se využívají zdroje, že Maroko využívá zdroje, které mu nepatří a, které ne, a to přímo proti mezinárodnímu právu. Je není možné, abychom měli dohodu o přírodních zdrojů, eh, která se dotýká obyvatelstva, které nemá právo na sebeurčení. Toto prostě není přijatelné. Děkuji. Děkuji kolegovi Tavárešovi. Nyní má slovo kolega Mato Adrover na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, je zřejmé, že dnes něco nehraje, když teď v prosinci my diskutujeme o prodloužení, které zač- skončí v, v únoru. Je to dohoda, která je důležitá pro Evropskou unii a pro Španělsko konkrétně, takže to nemůže ale být takové aliba, alibi záminka pro řešení jiných eh, problémů. A já souhlasím, ta, to prodloužení není uspokojivé z řady důvodů. Já vždycky ale jsem obhajoval dál dohody se třetími zeměmi a zeměmi, které se nachází v našem sousedství, včetně Maroka. Pane předsedo, proto já doufám, že bude se ratifikovat toto prodloužení a že se začne vyjednávat o nové dohodě, která bude vyvážená, spravedlivá a ku prospěchu všech zúčastněných stran. Já jsem přesvědčen, že tato eh, dohoda musí být i ekonomicky udržitelná a nejenom bude eh, garantovat udržitelnost zdrojů, ale také i bude pozitivní z pohledu sociálního a eh, pracovního pro dané občany. A dnes je třeba říci, ano, ta dohoda musí respektovat všechny ty požadavky a musí to být dohoda koherentní a musí to být v souladu s podporou zemědělství a rybolovu jako takového v Maroku. Zde my tedy ale vyžadujeme, aby se respektovaly dohody, které si zaslouží naši občané, které zastupujeme. Náš parlament musí vyslat jasný signál i vůči komisi, aby komise vyjednávala a vyjednávali dobře a to bez průtahů a transparentně pamatujte, že špatné jednání vždycky má své důsledky. Máme hodně, hodně příkladů k tomuto. Děkuji. Kolego Mato Androverovi, jste ochoten odpovědět na doplňující otázku? Pan Hartung, prosím. Uh, ask my uh, esteemed colleague jsem se chtěl zeptat váženého kolegy, kdo by profitoval více? Všichni členové EU e nebo jenom Španělsko? V každém případě já si myslím, když jeden členský stát má z toho profit, tak to znamená profit nebo výhodu pro všechny členské státy EU. Děkuji kolegovi Mato a a nyní má slovo kolegyně Andrés Pareja na minutu a půl. Zde my jako socialisté myslíme, že je třeba odsouhlasit toto prodloužení, protože to bude dobrý základ pro lepší dohodu do budoucna. Já souhlasím, eh, že tedy eh, vlastně teď máme pouze tři měsíce a já řekla paní komisařka a zde je třeba se vyhnout negativním dopadům z ekonomického pohledu a tato dohoda je velice významná. 11 států EU, eh, já zde reaguji na tu poslední otázku, profitují z této dohody a to se tedy týká spousty pracovníků v Evropské unii, kteří mají práci díky této dohodě a znamená to tisíce pracovních míst od Maroka, od Maroka pro západní Saharu. Udržitelnost, to je důležitý aspekt. Zde se hovořilo o zprávě ex post, ale my musíme mít tedy vědecké podklady a musíme podle toho určovat, jaké jsou naše rybolovné možnosti. A zde my ale lovíme pouze 10% tam a podle zprávy jedné se říká, že to má velký dopad, neocenitelný dopad, ale paní eh, komisařko, potřebujeme novou dohodu, novou dohodu ve smyslu Lisabonské smlouvy také, jak jste řekla, novou dohodu s novými požadavky, že musíme mít detailní zprávy a podklady o aplikaci dohody a jaký profit z toho eh, mají místní lidé a jak je plněno mezinárodní právo. Navíc tato dohoda musí být prospěšná pro obě strany. Globální architektura musí být taková, že Evropská Unie eh, tedy eh, eh, vytěží tedy z těchto dohod, které budou solidární pro všechny a pro náš ekonomický sektor. Je třeba si tedy uvědomit, že musíme prodloužit tuto dohodu a vyjednávat novou. Děkuji kolegyni Andrés Barelo. A na závěr ohlášení řečníků kolega Berman na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Jménem svého eh, kolega eh, Klunda eh, chci říci toto. Právní služby Evropského parlamentu řekly, že dohoda o rybolovu je proti mezinárodnímu právu, protože OSN nikdy neuznalo požadavky Maroka nad západní Saharou. Nic nám tady neukazuje, že by přání obyvatelstva na západní Sahaře byla respektováno a že by tato dohoda byla něco, z čeho by profitovali. Proto bychom měli se zacílit buď na přerušení, zrušení dohody, anebo by měla být aplikována ta dohoda tak, aby plavidla pod, s evropskou vlajkou byla vyloučena z vykořišťování z nadměrného rybolovu. Jsou tady dodatečné argumenty pro to, aby Evropský parlament nedal souhlas. Současný protokol má nejmenší přínos ze všech bilaterálních eh, dohod. Je tady spousta zničených oblastí a z tohoto rybolovní sektor Maroku nebude profitovat. Pane kolego, Děkuji mnohokrát kolegovi Bermanovi. Pane Kolego, kdybyste to býval přečetl pomaleji, bylo by to lepší, bylo by třeba, abyste dával, bral více ohled na tlumočníky, protože jinak to jaksi nebude srozumitelné v ostatních jazycích, to, co chcete sdělit parlamentu. Pane předsedo, já mě opravdu tlumočnícku je velice líto a já mám moc rád. Also ich möchte Tedy já bych to chtěl využít jako poukaz na všechny kolegy. Pokud máte texty, prosím, čtěte je tak, aby eh, jak si mohly být srozumitelně přetlumočeny do všech jazyků Evropské unie. A nyní bych eh, přešel k, k, the Eye a slovo má kolega Nikolesku pescuit cu marocul nu este nici de cum un acord de parteneriat, așa cum... Děkuji. Děkuji, pane předsedo. EVP Marocka, tedy tato dohoda není vlastně dohodou o partnerství, protože nebere v úvahu práva obyvatel a rybolovného sektoru a proto je důležité začít eh, mluvit také o zemí kolem Černého eh, moře, tak jako, eh, nebo také o mm, mm, Turecku. Děkuji panu kolegovi Nikoleskovi, paní kolegyně Reigna. Děkuji, pane předsedo. Já pocházím z Rakouska, my tedy moře nemáme, ale myslím si, že ta dohoda Evropské unie s Marokem není pouze vlastní, ve vlastním zájmu, ale já chci říct, mně jde opravdu o to, abychom měli trvalé utržitelný Liborov a ne, abychom si co nejrychleji vyrovili veškeré naše populace. Takový protokol, pokud bychom ho podpořili, tak by vlastně jak si zabetonoval ekologické mrhání. 36 milionů eur platí Evropská unie ročně proto, aby měla přístup do mereckých vod. To není vůbec ve vztahu k těm pracovním místům, které tato dohoda zabezpečila. Takovéto peníze by mohly být inteligentně využit pro eh, opatření na podporu pracovních míst. A navíc práva obyvatel západních eh, Sahary nejsou zajištěna a je důležité, aby tito obyvatelé dostali svá práva, aby jejich vody byly využívány ekologickým způsobem a to je pro nás obzvláště důležité. Děkuji kolegyně Regnerová a na závěr postupu Aj má eh, slovo kolego Sanchez Presedo. Děkuji, pane předsedo. Dohoda s Marokem platí, protože automaticky byla prodloužena, protože nikdo neměl námitky. A vlastně mm, e, i teď jde o ten e, protokol, který hovoří o těch kompenzacích platbách. A zde e, mm, to bylo tedy prodlouženo a nyní parlament musí souhlasit s tím ve smyslu Lisabonské smlouvy. Já osobně a socialisté, my jsme pro. A to ze dvou základních důvodů. Za prvé z důvodu povahy vztahu s Marokem. Rybolov nemůže být výjimkou. A za druhé, z důvodu dopadu, který by to mohlo mít, kdybychom přerušili tuto, část, tuto činnost, jaký by, to mělo být, jaký by to mělo dopad pro celou flotilu a pro zaměstnance. A dále třeba vyslat pozitivní signál Maroku a je třeba se snažit o nový protokol, který bude spravedlivý, vyvážený a který bude rozvíjet udržitelný rybolov a bude chránit práva všech zúčastněných a bude vzájemně výhodný. Děkuji. Děkuji mnohokrát kolegovi Sanchez Presedo. Tím ukončuji postup ke HDI a e, poprosil bych znovu paní komisařku Damanaki, aby se ujala slova. That... Děkuji, pane předsedo. Já musím něco vyjasnit, myslím. A chci zdůraznit, že komise je tady proto, aby chránila společný evropský zájem naše společná rybolovná eh, politika se týká našeho společného evropského zájmu, takže nemohu akceptovat argumenty, které říkají, že eh, eh, tato dohoda se, že mm, profituje pouze několika členským státům. Ne, přece my chráníme všechny naše občany, všichni jedí ryby, je to velice důležité pro správnou výživu, my jsme hlavními konzumenty na světě a musíme mít dobré vztahy se všemi státy kolem Středozemního moře a jinde. Takže prosím, já chápu, že tady mm, ta doba je těžká, je to těžká situace, ale eh, mm, mm, tato eh, separatistická analýza není k ničemu. Ano, za druhé, komise eh, se stará o práva lidí. My neříkáme, že nám neleží na srdci. Ne, nám leží na srdci práva lidí ze západní Sahary. Proto máme ten dočasný protokol, proto tlačíme na marockou vládu, aby nám dala podklady a, a že to bude ku prospěchu lokální populace, že ta dohoda je jim prospěšná, včetně jiných dohodu, dohod. A proto máme ten dočasný protokol, proto se snažíme vyjednat podmínky nové dohody a to za všech okolností vždycky se snažíme, a tady vás ujišťuji, že to tomu tak je, že vždycky chceme zajistit, že pokud bude existovat nová dohoda, která tak bude zahrnovat západní Saharu a že to bude základní předpoklad eh, pro to, abychom eh, i ošetřili zájmy lokální populace. Takže prosím, ano, bereme to do úvahy Neřeší se to snadno, je to mezinárodní problém. E, tato dohoda nemůže vyřešit mezinárodní problém. Je to jasné. Já jsem tady proto, abych vám všechno vysvětlila a jasně vám řekla, že Evropská komise bude dodržovat vaše hlasy, vaše hlasování, takže chci mít jasnou odpověď. Ptám se, chcete novou dohodu? Já vám mm, slibuji, že se budu maximálně snažit, abychom vyjednali lepší dohodu. Lepší dohodu, což znamená ekonomicky rentabilní, ekologicky přátelskou a i v souladu s mezinárodním právem. A ono to není tak snadné. Ono to není tak snadné, jak to vypadá tady, eh, jak někteří tady si myslí. Já bych ráda měla jasnou odpověď zde, protože tady vidím, že jsou zde různé názory. Tady slyším některé, kteří jsou proti této dohodě obecně. Někteří jsou proti této dohodě v každém případě. Někteří si myslí, že potřebujeme lepší dohodu. Ano, to je jasné. Závěrem tedy bych tomu řekla toto, protože již jsem hovořila dlouze, a to, že Evropská komise již teď se připravuje, již teď se připravujeme na vyjednávání, připravujeme vyjednávací mandát, který se týká té eh, budoucí dohody, která bude lepší, pokud ano, budeme být mandát o ní jednat, ale k tomu potřebujeme souhlas parlamentu. Pokud parlament řekne ne této dohodě, tak potom žádná dohoda nebude. Řekněme si to jasně, upřímně. A nemůžeme tedy eh, nějakým způsobem si něco nalhávat. Já chci tady mít jasno. A teď pokud jde o minulost, já s vámi souhlasím. Dohody, které jsme měli, nebyly ekonomicky rentabilní, nebyly dobré pro životní prostředí a proto je chceme změnit. Proto máme tu naši reformu. A je třeba tedy, abychom provedli tu reformu. A mm, a přijali příslušná rozhodnutí v radě, ale tuto dohodu potřebujeme. To je můj názor. Potřebujeme dobré dohody, ale dohody potřebujeme, protože jinak budeme izolováni a odstřiženi od všech těchto oblastí. Děkuji paní komisařce Damanaky. A e, teď na závěr zpravodaj pan Haglund má dvě minuty. Děkuji, vážení kolegové, za konstruktivní diskusi. Dovolte mi, abych na adresu komise řekl, že jsem velice rád a myslím, že všichni jsme rádi, eh, že jste se snažili, eh, budete se snažit dosáhnout dové dohody, lepší dohody do budoucna. To je to, co si všichni přejeme. Ovšem nemohu úplně souhlasit se tím závěrem, že máme eh, hlasovat ve prospěch hrozné dohody. Každý si myslí, že je špatná téměř a myslím si, že tato argumentace by nebyla správná. Naše zapovědnost eh, vyplývá z Lisabonské eh, smlouvy je zaujímavé stanovisko k současné dohodě. My tady nehlasujeme o budoucí dohodě, paní komisařko, ale o dohodě současné a současná dohoda nebo protokol je špatná. Mm, já příště budu hlasovat ve prospěch dobré dohody, to vám mohu eh, slíbit. Vážení přátelé, bylo tady zmíněno, že tento protokol mm, dává evropské, evropská pracovní místa. Chtěl bych řekl, že toto je do dotováno 35 eh, tisíci eury. Je toto dobrá ekonomická politika a dobré vydávání ehm, peněz daňových poplatníků? Ne. Rád bych řekl, že pouze 15 podpory sektoru Maroku bylo využito. 15, eh, co znamená 85 zůstalo ležet ladem. Na to bychom neměli zapomínat. A jsem velice rád, mm, že diskuze se e, zaměřuje na budoucnost. Také bych to chtěl. Naše partnerství s Marokem je důležité, máme tady politiku sousedství a myslím si, že všichni velmi jasně e, přes pár jednotlivých hlasů řekli, že si přejí dobrou dohodu do budoucna a e, já to Maročanům říkám celou dobu a jsem rád, že to říká také komise. Na to bychom se měli soustředit. Měli bychom zaujmout jasné stanovisko, převzít zodpovědnost a um, hlasovat k mé zprávě. Toto není budoucí protokol, je to současný protokol. A co se týče západní Sahary, jsem velmi rád, že komisařka hledá jiné možnosti, protože je jasné, že je tady řada kolegů v tomto parlamentu, kteří se na eh, současné aranžma nahlížejí velmi problematické, ale mnoho jsou tady Rakušané, Švédové a také spolkový sněm eh, německý a nizozemci, Dublinové a ostatní jsou kritičtí. Takže máme před sebou tvrdou diskusi s radě. Tady nemáme jednomyslné rozhodnutí. Děkuji, pane předsedo, a budu se těšit na hlasování proti. Děkuji panu Haglundovi. Společná rozprava je tímto ukončena. Hlasovat se nebude zítra, ale až ve čtvrtek v 11 hodin 30 minut. Jako další bod na pořadě jednání je zpráva pana Böge